Euh, Milí kolegové, navrhuji, abychom obnovili naše práce. A rozumím tomu, že po plodné práci dopoledne můžeme začít bodem 21, čím se dostáváme k návrhu zprávy kolegyně Johany Skřidlevské je to zpráva z vlastní iniciativy o boji s nezaměstnaností mladých, eh, možná východiska. Je, jde o zprávu z vlastní iniciativy, kde dostaneme stanoviska z regi, kultury a z výboru FAM. Paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji bardzo, paní převodničonca. Děkuji. Paní předsedkyně, Chci vám především poděkovat eh, za to, že mohu uvést svou zprávu dnes. Včera jsem se nemohla dostavit a také jsem o tom tak informoval. Ještě jednou vám tedy děkuji. Tato zpráva, kterou jsem připravovala na základě vlastní iniciativy, analyzuje faktory a kroky, které již byly podniknuty, které se týkají zlepšení obtížného postavení mladých na trhu práce. A také se snažím nastínit cestu pro členské státy, aby tyto mohly zbrzdit rozvoj nezaměstnosti v této věkové skupině a zlepšit postavení mladých. Chtěla jsem bilancovat eh, to, co již proběhlo v členských státech, případně co bude eh, velmi záhy zavedeno. Pokud jde o mladé, kteří zatím nevstoupili na trh práce, a kteří na něj brzy vstoupí. Z čeho pramení obtížné postavení mladých? Zajisté z krize. Ale nejen z krize. Je to také výsledkem špatného vzdělávacího systému, který není přizpůsoben potřebám trhu práce. A to se může měnit pouze strukturální cestou a nikoli kroky ad hoc. A proto to, co navrhujeme, musí být hluboce promyšlené a zavedené efektivně. Všichni se shodnou na tom, že zvýšení zaměstnatelnosti mladých závisí na celé ekonomice a na vhodném podnikatelském prostředí, protože právě podniky vytváří pracovní místa. Vše, co probíhá nyní, má pomoci osobám v nalehavých situacích a je třeba pomoci mladým, aby se začali do trhu práce, pokud jejich bezprostřední práce není možná. Ekonomové tvrdí, že není žádoucí uvádět uměle mladé na trh práce, pokud neexistují pracovní místa, protože to vyvolá nezaměstnanost v jiných pracovních skupinách, například u mladých matek nebo u seniorů. Tedy mezi osobami nad 50 let to jsou oprávněná varování, ale když hovořím se samotnými mladými lidmi, tak eh, těžko používat pouze racionálně ekonomická měřítka. Domnívám se, že 6 miliard euro, které byly poskytnuty na tyto cíle, eh, z, se zvláštní rozpočtové položky a z Evropského sociálního fondu by také měly být přiděleny mladým absolventům a osobám do 40 let, od, tedy v kategorii od 30 do 40 let. Je třeba hlavně zajistit efektivitu zaměstnanosti mladých a zahrnout soukromý sektor, soukromé pracovní agentury a zajistit současně kvalitní vzdělávání a kvalitní stáže v soukromých podnicích. Další věc, kterou je třeba udělat, je, je třeba zlepšit spolupráce mezi pracovními institucemi v jednotlivých vzdělávacích zařízeních a kromě toho je třeba také pamatovat na mládežnické organizace a organizace občanské společnosti je třeba lépe podporovat eh, podniky, které se chtějí podílet na programu Záruk pro mladé ve spolupráci s eh, pracovními úřady cestou osvobození od daní a podílení se na nákladech, které mají podporovat podniky, které zajišťují eh, vysokou úroveň stáží pro mladé. Abychom bojovali s nezaměstnaností mládeže, je třeba sázet na podnikání, na zakládání nových podniků. A všichni, kteří se snaží rozvinout své obdarování a založit vlastní podnik, ti všichni by měli být podpořeni. Mladí by měli vědět, jak se pustit do podnikání, jak založit podnik, založit vlastní firmu. Mají dostat podporu a systém daňových zvýhodnění, osobození od daní a podobně. Pro mladé to vše by mělo přispět k motivaci mladých. Například období osvobození od daní v období tučných let bylo dva roky bez předkrizí. A myslím, že v období krize bychom měli prodloužit toto období, aby měli mladí větší šanci proniknout na trh práce. A tady zmiňuji situaci v Polsku, kde eh, vznikla řada nových iniciativ mladých, kteří začali podnikat, ale bohužel po dvouletém osvobození od daní byli často donuceni zavřít svůj podnik, protože neměli dostatečně pevné postavení na trhu. Chci také zdůraznit, že vysoká míra nezaměstnanosti mezi mladými se v Evropě liší. Existují regiony, kde je o něco více práce pro mladé než jinde. A tento trh by mohl absorbovat ještě další nezaměstnané. A proto mobilita mladých pracovníků má velký význam. Existuje jeden milion pracovních nabídek pro mladé. Proto musíme lépe koordinovat úsilí, zejména v oblasti přenositelnosti důchodových práv. Je třeba investovat i do výuky cizích jazyků. A to vše podporuje mobilitu. Další věc, kterou navrhuji, je reforma sítě EURES, kde jsou informace o dostupných pracovních místech pro mladé. Je třeba podporovat síť EURES je třeba ji zviditelňovat a také pracovní poradenství zdůrazňovat. Lidé často opouštějí svou rodnou zemi. Někdy je situace zejména obtížná a je třeba zavést určitou rovnováhu a tyto reformy mohou trvat velmi dlouho. Lidé potře- mladí lidé potřebují práci nyní. Zde. A já odkazuji na osoby, které se neučí, či které opouštějí příliš rychle školu a kteří nemají pracovní místo. V současnosti 15 lidí v Evropě v tomto postavení a právě tyto osoby se dostávají nejčastěji do sociální exkluze. Do stejné kategorie se dostávají i osoby s postižením, případně ženy samoživitelky. Jiná, jiná výzva je nedostatek přizpůsobení se světa práce vzdělání. Je třeba, aby politika vzdělávání byla nástrojem pro investice do budoucnosti. Je třeba přizpůsobit eh, osnovy škol a univerzit potřebám trhu práce. A abychom dosáhli tohoto cíle, je třeba disponovat lepším systémem odborného pracovního poradenství, kde bychom měli vycházet ze statistik do trhu práce. Vzhledem k současné míře nezaměstnanosti a možným dopadům této hrozby si myslím, že není třeba někoho přesvědčovat, že investice do mládeže nejsou ztracenými prostředky, ale skutečně skutečnou investicí. A je třeba zajistit eh, dobrou kvalitu stáží pro mladé absolventy. Je třeba podporovat podniky, které přijímají stážisty a je třeba lépe doprovázet tento systém, který může zajistit dobrou kvalitu stáží a účinnost těchto stáží. Mohu vám říci, a vycházím z příkladu vlastní země, že třeba více podporovat eh, stáže pro mladé absolventy mezi zaměstnavateli. Zaměstnavatele musí vidět, že to představuje možnost připravit pracovníky, kteří budou potom lépe odpovídat eh, požadavkům pracovního místa. Znamená to dobře kvalifikovaného pracovníka v podniku. A bude tento pracovník mít i veškeré kompetence a, pravo, a bude splňovat požadavky na dané pracovní místo. A to se týká i praktické části studií a je třeba šířit myšlenku profesních podnikových stáží. Členské státy musí také uznat veškeré dovednosti, které jsou nabity mimo tradiční školní systém všechny tyto formy kvalifikace musí být uznávány a vše, co činí členské státy v tomto směru, musí být posuzováno. Je třeba se tím pravidelně zabývat a prostředky vynaložené tyto účely by měly být také řádně kontrolovány, abychom zajistili efektivitu těchto opatření. Členské státy musí napomáhat mladým, aby lépe reagovali na trh, požadavky trhu práce cestou profesních stáží s vysokou účastí podniků a je třeba vytvořit správnou atmosféru pro rozvoj malých a středních podniků, které generují nejvíce pracovních míst v Evropské unii a zcela přirozeně mohou zaměstnat mladé. Milí kolegové, z celého srdce doufám, že společně v našem výboru budeme schopni připravit eh, takovou zprávu, která bude pozitivním impulzem pro řešení tohoto problému a navrhneme řešení, která dají naději mladým. Jsem připravená reagovat na vaše dotazy. Děkuji, milí, milá kolegyně. Nyní dám slovo paní Steinruck. A ještě předtím si dovolím poznámku. Paní Skřidlevská, vychází to na vaši zprávu, já se za to omlouvám. Není to žádná osobní připomínka, ale zdá se, že tyto zprávy z vlastní iniciativy jsou zprávami, které si vyjedná mezi koordinátory podle požadavku jednotlivých politických skupin, kde každý se snaží být eh, vůči sobě příjemný aby se cítil dobře v tématu, kterým se chce zabývat. A víte, že v našem parlamentu zcela oprávněně vládnou obavy nad eh, množením se zpráv z vlastní iniciativy, které eh, nepředstavují skutečný legislativní eh, přínos. Zpráva z vlastní iniciativy má buď osvětlit určitou myšlenku, kterou je třeba rozpracovat, anebo předjímat návrh Evropské komise, anebo reagovat na dokument, který komise předkládá ke konzultaci. A tady to není ten případ. A díky harmonogramu, bohužel či bohu dík, vzhledem k závažnosti jevu, tyto jevy se značně urychlily, zejména po závěrech Evropské rady 7. 8. února. A zpravodajka ve svém výkladu naznačuje, že je si plně vědoma tohoto stavu vývoje na evropské úrovni. Takže já vás chci vyzvat to eh, právo volby, abychom tyto zprávy připravili co nejinteligentněji, abychom přemýšleli v kolektivu se stínovými zpravodaji a zpravodajkou, jaké konkrétní sdělení chceme v celkovém kontextu, v jakém se nacházíme vzhledem ke všem iniciativám, tedy jaké konkrétní sdělení chceme vyslat, abychom byli užiteční. My nejsme novináři, tady nejde o to eh, globálně analyzovat to je samozřejmě nezbytné a užitečné, ale my jsme politiky a proto, abychom byli efektivní a pokud chceme zúročit eh, práci kolegyně Joany Skřidlevské, musíme se dohodnout na čtyřech, pěti zásadních sděleních, které chceme prosazovat jako výbor pro zaměstnanost, kromě toho, co již existuje a co je na stole. A nyní dám slovo Jutě Steinruck, pan Hirš a potom, kdo další žádá o slovo? Je to všechno tak. Nejdříve Jutta Steinruck. Děkuji, paní předsedkyně, za vaše připomínky. Paní Stínová zpravodajka naší frakce lituje, že tady dneska nemůže být osobně a požádala mě, abych prezentovala jejich stanovisko. Paní zpravodajka chce poděkovat za vaši práci na toto velice důležité téma. Eh, uvědomuje si, že časový tlak vyžaduje eh, rychlou práci. Současně by stínová zpravodajka eh, by si bývala přála, aby se práce účastnila více. Návrh zpravodajky je v podstatě dobrý, je dobrý, eh, je důležité najít celkový přístup k eh, řešení nezaměstnanosti mládeže, protože ten problém má více z mnoho stránek, je, eh, mnoho je i potřeb mladých lidí a nutných opatření. Vzhledem k, této, k tomuto počtu stránek problémů, to se odrazilo v té zprávě, také Eh, účast všech relevantních aktérů je, bude rozhodující. Důležitá je role um, soukromých zprostředkovatelů práce, která je viděna kriticky, protože otevírá dveře vykořišťování pracujících mladí. Stejně jako ostatní potřebují kvalitní a pokud možno jistá pracovní místa, která bude odpovídajícím způsobem odměňována. Eh, a za to je zodpovědné veřej, veřejné eh, státní zprostředkování práce. Dále zpravodajka zdůrazňuje, že eh, nezávislá práce mladých musí být podporována. Ovšem problém masové nezaměstnanosti mladých se tím nevyřeší, protože se jedná o poměrně malý počet mladých, kteří i hned po ukončení vzdělání mohou založit vlastní firmu a mají na to potřebné předpoklady. Už teď existuje velký problém tzv. zdánlivé um, eh, takzvaných zdánlivých eh, nezávislých pracovníků nebo živnostníků, a to asi není cesta, kterou by si mladí přáli. To není tedy záměr um, eh, zpravodajky, ale tento problém je třeba zohlednit, protože je nutné si um, zajistit, aby mladí se dostali do řádného zaměstnání. Podniky, vzdělávací instituce, zaměstna, si všichni musí k tomuto přispět, aby mladí eh, se eh, dostali do žádného zaměstnání. My chápeme, chápeme obtížnou ekonomickou situaci, mnoho podniků čelí krizi, ale i oni musí nést svoji zodpovědnost za to, že mladí lidé budou eh, dobře vzděláváni s ohledem na potřeby pracovního trhu. Eh, paní Regne si ještě mm, přeje mm, předložit několik pozměňovacích návrhů a těší se na spolupráci, spolupráci s ostatními frakcemi. Děkuji. Pour qu'elle puisse être présente à la discussion. Já vám děkuji. Upřímně řečeno, já myslím, že bychom eh, měli, vzhledem k tomu, že jsme se snažili Eh, navrhnout pořad jednání na základě požadavek, eh, požadavku zpravodaje, ale nemůžeme ještě žádat další eh, zohlednění agendy stínových zpravodajů, protože to bychom byli v neřešitelné situaci. A bylo by to neefektivní. To znamená, že jsem dala přednost paní zpravodajce, paní Hirsch. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zuerst einmal herzlichen Paní předsedkyně, nejprve chci poděkovat za to zprávu. Myslím, že je velice obtížné e, k tomu tématu, které se tak rychle vyvíjí. Na jedné straně tady vzdělání, protože s tímto tématem se vypořádat, když to čtete poprvé, to je velice obtížné udělat si celkový obrázek, ale myslím, že se to podařilo když se někdo zabývá tématem nezaměstnanosti mladých jako občan, tak si z této zprávy udělá dobrý obrázek. Ehm, na druhou stranu to zase vede k tomu, já se vzpomínám na podobný problém zprávy o migraci, že na jednu stranu jsou tam některé priority a mm, pak tedy dojde prostor. V podstatě některé body jsou velice dobře popsány, je to eh, výsledkem diskuse zpravodajky a stínových zpravodajů a ještě je nutné rozpracovat jednotlivá témata, kde řekneme, že toto má být hlavní poselství na komisi, eh, na radu. Takže to je ještě úkol, který máme před sebou pomocí pozměňovacích návrhů a také při vypracování kompromisu, ale věřím, že se nám to podaří. Já osobně chci uh, jako eh, prioritu zdůraznit mobilitu v rámci EU, protože to tuto chvíli, eh, jak se přichází zkrátka v té diskusi trošku, v rámci EU jsou otevřená místa, eh, hledají se mm, od kvalifikovaní mladí lidé a ukazují se cesty, mm, jak tedy ty nabídky dostat k těm mladým. A tady by parlament mohl přijít s různými nápady, nejenom členské státy, které již mají částečně dobré programy, ale e, sami v podstatě e, to řídí. Dále e, se tam e, hovoří o důvodech nezaměstnanosti, ty jsou různé. Různé důvody jsou pro ty, kteří přerušili vzdělání, nemají dokončené vzdělání. Na ty jsou zaměřena jiná opatření, než na ty, kteří mají dobré vzdělání, univerzitní vzdělání, tak tam to jde spíš e, směrem e mobility v rámci EU. E, ehm, vlastní nezávislé podnikání S OSVČ média, internet, to jsou oblasti, kde jsou mnozí mladí velice aktivní, tam je možné potenciál využít. E, toto je dobré téma a to se také dobře podařilo zajistit, aby všichni aktéři byli vyslyšeni, e, školy, univerzity, zaměstnavatele, odbory, zprostředkovatele práce a také Eh, je třeba veřejné státní zprostředkování práce. Víme ale, že je přetíženo. A podle mě ti soukromí zprostředkovatelé tam mají být také za, eh, začleněni a ty jsou často i kvalitativně vyšší. Eh, přede, dopředu říci, že tím privátní chceme vyloučit, to je proti zájmu mladých uchazečů o práci. Potřebujeme otevřenost, spolupráci všech abychom dali těm mladým možnost najít zaměstnání, naučit se potřebné znalosti. Ehm, a musíme jít novou cestou, najít nové cesty, ne pouze eh, tak, jak jsme to dělali do posud. Děkuji za spolupráci. Děkuji. Jsou nějaké další žádosti o slovo? Dívám se, nikoho nevidím. Za komisi chtěl by se někdo vyjádřit? Vše již bylo řečeno. V pořádku? Přeci jen, prosím. Uh, thank you very Já vám děkuji, paní předsedkyně. A děkuji, že dáváte komisi slovo. Obecně řečeno, bych za komisi řekl toto. Souhlasíme s obsahem zprávy, ale i přesto bych se chtěl pozastavit u jedné věci, kterou zmínila paní zpravodajka, a to je užitečnost těch eh, umělých systémů. Myslím, že musíme považovat tato opatření za doplňková oproti dalším opatřením, která se snaží eh, posílit ekonomiku. A proto si myslím, že ta záruka pro mladé není ničím umělým, ale je to doplňkový nástroj. Kromě toho bych si ještě dovolil vás stručně informovat o tom, jak si komise stojí, pokud jde o implementaci balíčku pro mladé, kde je doporučení právě k této záruce pro mladé konzultace se sociálními partnery, pokud jde o stáže. A dále závazek eh, nastartovat eh, alianci v oblasti eh, učednického vzdělávání. To znamená, jak víte, bylo schváleno doporučení rady, to znamená, že máme taky také značnou míru podpory ze strany členských států a paralelně s tím nyní komise pracuje na vyhodnocení návrhu. Je to, má to formu nabídkového řízení, přípravné kroky k záruce pro mladé. Dostali jsme 114 eh, přihlášek, z nichž asi 15 eh, bude vybráno v nadcházejících týdnech a lze očekávat, že projekty by mohly být zahájeny od září letošního roku. Přičemž jsme přesvědčeni, že zkušenosti z těchto pilotních projektů budou významným přínosem pro členské státy a také orgány místních a regionálních samozpráv při zavádění systému pro mladé. A pokud jde o Eh, ten rámec kvality eh, v rámci školení, tak eh, tam sociální partneři, přestože měli možnost zahájit jednání směřující k, této, k tomuto kvalitativnímu rámci, tak se rozhodli nezahájit jednání, což znamená, že komise má nyní možnost představit vlastní iniciativu a komise je na to připravena Pracujeme na hodnocení dopadů a konečný návrh je naplánován na konec letošního roku. Pokud jde o alianci eh, pro eh, učednickou výuku a pro tak eh, Tady se rovněž chystají další iniciativy. Pracujeme také na modernizaci sítě EURES, abychom posílili mobilitu mladých, včetně eh, mobilitu eh, mladých lidí v učení a na stážích. Děkuji vám za slovo. Děkuji a Dám znovu slovo paní zpravodajce. Děkuji bardzo, paní Děkuji, paní předsedkyně. Svůj komentář začnu odpovědí na vyjádření Evropské komise. Nevím, jestli jsem to špatně pochopila, nebo zda se vloudila chyba do tlumočení, ale Neříkala jsem, že záruky pro mladé představují umělý program, který nepotřebujeme. Já podporuji bez zbytku tuto iniciativu a chci však upozornit, že je to řešení jednorázové. 6 miliard euro je vyhrazeno pro tuto záruku a pokud vydělíme tyto miliardy počtem mladých nezaměstnaných v Evropě, tak eh, ta částka je poměrně skromná na hlavu. Jsme schopni změnit díky této částce postavení těchto mladých na trhu práce v Evropě? Nemyslím si to. Myslím si, že to je řešení, které samo o sobě eh, nezmění situaci mladých na trhu práce. A nyní budu reagovat na vyjádření kolegu z výboru. Nejdříve děkuji všem, kteří se vyjádřili. Děkuji paní Steinruch. Snad jsem její jméno dobře vyslovila. Pokud ne, tak se omlouvám. Vy jste se soustředila na veřejn, no právní i soukromé zprostředkovatelny práce na pracovní úřady. A tady musíme čelit kulturním rozdílům. U nás tyto agentury fungují velmi dobře a mladí jsou rádi, že mohou využívat jejich služeb. Ale jsem připravena hledat eh, řešení, které by uspokojilo všechny. Na druhé straně hájím stanovisko, že mladý člověk si musí vybrat mezi veřejnou a soukromou službou, pokud jde o hledání práce. Paní Hirsch odkázala na mobilitu uvnitř Evropy. To je významná priorita pro mne. Je pravdou, že to není optimální řešení, ani praktické řešení, protože často mladí lidé sebou berou své rodiny, když opustí místo, kde žijí. Není to tedy ideální řešení, zajisté, ale věřím, že budeme tuto otázku moci prohloubit a najdeme kompromis, který by byl pro všechny přijatelný. A závěrem odkážu na slova paní předsedkyně. Nesouhlasím vždy s paní předsedkyní, ale chci vás ujistit, že jsem se nevyložila vaše slova jako něco, co by se týkalo výlučně mě a myslím, že zkušenost ukazuje, že celá řada členů výboru pro zaměstnanost se již zabývali touto otázkou a vidíme, že se situace nezlepšila, naopak. Ta situace se zhoršila. A proto souhlasím s tvrzením, že zprávy z vlastní iniciativy, které jak víte, jsou omezené svým rozsahem, takže nemáme absolutní volnost, souhlasím s tímto tvrzením, ale myslím si, že to téma se zaslouží, abychom se jim dnes zabývali. Děkuji za tyto závěry. Takže pozměňovací návrhy mohou být předkládány do 22.5. do 12 hodin. Budeme je projednávat během našeho jednání 20. a 21. června. Kompromisní návrhy 6. července hlasovat se, 8. července hlasovat se bude 9. července a na plénum se dostaneme v září. Ukončili jsme tento bod pořadu jednání a nyní se dostáváme k dalšímu pilíři pro řešení této problematiky v podobě stanoviska kolegy Ole Christensena pro výbor pro kulturu a vzdělání. A je to zpráva, která je to, se týká provádění strategie EU pro mládež a ve výboru pro kulturu je zpravodajem Paní předsedkyně neví. Takže pan Christensen, pane Christensen, máte slovo. Tak for ordet, fru formand. Der er ingen tvivl om, at vi står over for... Paní předsedkyně, není pochyb o tom, že před námi jsou um, velké výzvy Nezaměstnanost mladých v Evropě v posledních letech skokově narostla a je víc než dvakrát tak vysoká jako celková nezaměstnanost. Komise navrhla takzvanou strategii pro mládež, která má posílit spolupráci mezi státy eh, v oblasti boje proti nezaměstnanosti mládeže v letech 2010 až 2018. Cílem je zajistit více rovných příležitostí pro mladé, co se týče vzdělání, eh, školení a trhu práce. Strategie má i širší zaměření na otázky, jako je eh, celková participace ve společnosti a tak dále. Ta eh, strategie na období 2010 až 2012 je rozdělena na tři cykly. První cyklus je na, rok, na leta 2010 až 2012. To zpráva parlamentu se zabývá eh, současným cyklem, který má stanovit priority eh, na základě stávajících výzev v oblasti mladých. Ta zpráva, kterou já jsem napsal, je stanovisko pro kulturní výbor parlamentu. Bohužel jsme mm, rozšířenou spolupráci, kterou bychom potřebovali v této oblasti mm, z důvodu problematiky eh, kompetencí jsme neměli základ, na kterém bychom mohli stavět jak víte, délka stanoviska je vždy omezená, takže já jsem musel omezit to, co jsem chtěl říct a rozhodl jsem se zaměřit na ty nejdůležitější body pro tento výbor. Strategie pro mládež by měla přispívat k více rovným příležitostem pro mladé na pracovním trhu a sociální inkluze. Náš výbor může přinést přidanou hodnotu zpráv z vlastní iniciativy v kulturním výboru. Vzhledem k ekonomické krizi nezaměstnanost mladých se stala důležitějším tématem. Doufám, že tato zpráva mm, tvoří vazbu e, na e, minulý cyklus a současný cyklus a může pomoci mladým. Eh, jsou tady eh, tyto zprávy, eh, tato zpráva, zpráva zaměstnanosti mladých se překrývají. Takže já se těším na spolupráci se stínovými zpravodajem. Děkuji, paní předsedkyně. A nyní paní Veronika López Fontanie. A další žádosti paní Hirsch, která je naší expertkou pro otázky mladistvých. Děkuji. Paní předsedkyně. Estoy de acuerdo con el ponente. Já souhlasím s tím, že je nesmírně obtížné, když ehm, se snažíme ve zprávě toho tolik říct, zvláště když je tedy eh, řeč o nezaměstnanosti mladistvých, což představuje součást eh, našeho, eh, naší specializace. Jednotlivé prvky strategie pro mladistvé jsou skutečně nezbytné v, v této chvíli, kdy nezaměstnanost mladistvých je tak vysoká, zvláště v některých zemích, včetně mé vlastní. Tento problém tudíž eh, musíme považovat za jednu z priorit. Strategie pro mladé je opravdu zásadní, ale musíme také přihlížet k vývoji na poli nezaměstnaný, nezaměstnanosti mladistvých a dalších souvisejících oblastí. Musíme se snažit přispět k tomu, aby eh, mladí se mohli lépe zapojit do společnosti, a v Aragonu, to znamená v oblasti, z níž eh, sama pocházím, máme nezaměstnanost mladistvých na skutečně eh, závratné výši, i když je to eh, relativně dobré ve španělském kontextu, ale je to dvakrát víc než, hm, Evrop, než nezaměstnanost dospělých. A údajně 50% těchto mladistvých, mladých lidí v Aragonu a asi je to tak, tomu taky jinde, už práci ani nehledají. Mají pocit, že ji stejně nenajdou. Takže to vzdali. A pustili se znovu do studia, eh, nebo se snaží studium dokončit, nebo hledají eh, nějaké školení. Předčasného přerušení školní docházky eh, je nyní méně, ale to je právě proto, že stejně není kde pracovat. Někteří eh, se uchylují k imigraci. Je sice pozitivní, že mladým lidem se dostává teď více vzdělávání a školení, ale ta musí být potom přizpůsobena potřebám potenciální práce a požadavkům trhu práce. Takže to, že máme strategie, je hezké. Náš výbor k tomu má jistě mnoho co říct. Madame Hirsch, puis euh, Thomas Handel. Paní Hirsch, pak Thomas Handel. Ja, vielen Dank. Zuerst einmal herzlichen Dank. Děkuji. Nejprve chci poděkovat eh, zpravodaji za jeho stanovisko. Já jsem si ho přečetla se zájmem. Samozřejmě je tady celá řada eh, míst, které se překrývají mezi eh, zprávou a stanoviskem, ale přesto to není tak, eh, že bychom dávali stanovisko za kulturní výbor. Mm, protože na jedné straně je jasné, že samozřejmě jsou tady různé jiné aspekty, které hrají roli tato strategie. Ti mladí tady nejsou jenom proto, aby se vzdělávali, hledali místo, ale souvisí s tím i jiná problematika. Ale je dobré, abychom si my jako výbor pro zaměstnanost se zaměřovali na tyto aspekty. Nejdůležitější z nich již byly zmíněny a s tímto časovým horizontem um, ta další témata jako um, nedokončená školní docházka a podobně um, zůstanou aktuální. Vy jste v bodě 5 explicitně uh, zmínil praxi. Otázka je, co přesně myslíte kvalitativním rámcem. Já jsem pro to, aby praxe měla vzdělávací charakter, aby si eh, tam člověk osvojoval znalosti, ne aby jenom dělal kafe a kopíroval v realitě, ale, realitě, ale také um, odpovídá hmm, to, že by se praxe měla povolovat jenom, když je placená v mnoha sociálních institucích, mezinárodních organizacích. Není jsou peníze k dispozici a množství mladých, kteří by chtěli jít na praxi, eh, nelze adekvátně financovat. Považuji za nutné platit za praxi, především když trvá nějakou delší dobu, protože když tam někde eh, jste více než tři měsíce, měli byste být placeni, ale když se tři měsíce, tři měsíce si jenom děláte nějakou představu, jak to na pracovišti chodí, tak by eh, vlastně mm, to nemělo být tak, že by neměl v budoucnu na pracovní místo, protože by nešlo eh, to financovat. Ano, je určitá eh, práce, pokud je tam určitá, odvádí určitá práce, tak by se měla být, měla být placená, ale eh, měli bychom být přitom opatrní, abychom, pokud by to bylo pravidlo, byla povinnost, takže bychom tím vlastně ty šance bořili spíše, než vytvářeli. Další, eh, to je otázka k diskusi, další body, eh, to jsme již hovořili, že přispívá eh, se tím také k řešení problémů nezaměstnanosti mladých. Tomas Handl, mm, děkuji. Ole Kristensen eh, touto zprávou v tom časovém rámci, který měl, eh, již zmínil všechna důležitá témata. Ta zpráva je dobrá, když se jedná o dodatečné aspekty, tak eh, můžeme doplň, pozměňovacími návrhy tam ještě přidat to, co tam patří. Především citlivé skupiny populace – už teď je to tak, že v mnohých um, členských státech to vypadá tak, že se mladí vlastně přesunují do e, center Evropské unie, e, kteří jsou e, ti mladí, kteří jsou vlastně lépe zaměstnatelní a ti méně snadno zaměstnatelní zůstávají. Já se domnívám, že na tento aspekt bychom se také měli eh, zaměřovat. Duž, další bod se týká mm, toho, co již eh, říkala kolegyně Hirš. Já se na to bývám z druhé strany. Kolegyně Hirš, musíme u toho kvalitativního rámce pro praxi dbát na to, aby to nedegenerovalo k nějakému um, opatření, že by se prakticky praxe vlastně zneužívala k tomu, aby se mladí vykořišťovali a nic za to nevydělávali, ale současně nezí, nezískávali žádnou novou kvalifikaci. Tato gen, tyto typy praxí známe z minulých let a proto musíme ty návrhy komise eh, si prohlídnout velice pečlivě a najít um, definici, kritéria pro tu praxi, která bude správná, jinak uh, bychom se minuli účinkem. Připojuji se k tomu, co řekla zpravodajka té minulé zprávy, těch jsme na euro, i to je málo. To je vzhledem k počtu mm, mladých nezaměstnaných to asi 800 euro na ehm, na DEO, přičemž ehm, rozumné pracovní místo je asi 15 až 20 tisíc euro ročně. Ehm, když se podíváme na, mm, když se vyčerpá potenciál Evropského sociálního fondu, tak to nevypadá o nic lépe. Především státy, kde již je, jsou velké rozpočtová omezení, tak e, otázka doplňkového financování těchto programů bude problém, i když e, budou relativně malé a flexibilní. Tady musíme e, toto ve zprávě jasně formulovat, že řešení se najde pouze, když budoucí strategie zaměstnanosti se zaměří na investice do vytváření nových pracovních míst. Tento aspekt um, je důležitý v návaznosti na zprávy eh, eh, Sarkasa Veres. Tady bychom z důvodu kontinuity dosavadních zpráv mohli i ostatním výborům ukázat, kde vidíme řešení. Považuji za důležité na závěr aspekt um, angažování sociálních partnerů. To jsou klíčoví, um, klíčoví aktéři, abychom se dostali dál a našli, um, vytvořili perspektivu budoucnosti pro mladé. Děkuji. Paní Zdrizlevská. Asi se ještě někdo dalšího slovo? Nikoliv. Komise? Paní Kalman? Chceme pouze zúraznit, že souhlasíme s tím závěrem, že nezaměstnanost mladých je skutečně značným problémem z toho, co zaznělo již z úst eh, kolegy z DG pro zaměstnanost, tak eh, rozjíždíme mnoho nových iniciativ eh, v oblasti zaměstnanosti. Je tu mnoho různých iniciativ také v oblasti vzdělávání. A neměli bychom ztrácet ze zřetel, že opravdu je důležité, abychom sjednotili, abychom paralelně pracovali na opatřeních ve vzdělávání, Eh, na trhu práce v začlenování, protože, jak řekla paní Lopez, tak eh, mnoho lidí přestane hledat práci a je důležité, aby tyto lidé byli i nadále součástí naší společnosti, abychom je nestratili, abychom, eh, aby se, abychom se nevzdávali, tedy aby tyto lidé se nevzdávali své naděje. A toto všechno můžeme dělat když s ohledem na různé nástroje, které máme k dispozici v jednotlivých oblastech. Děkuji. Pan Kristensen. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji stínovým zpravodajům za to, jak um, otevřeně obdrželi uh, tento návrh. Bylo zajímavé slyšet ten příklad Aragonu, kde lidé ztrácí naděje, kde lidé přestávají vidět eh, smysl života, smysl toho, proč eh, každý den vstávají. Pokud eh, takto k tomu dojde, tak hrozí, že pak už se nikdy z toho nevzpamatují. Proto potřebujeme opravdu značné investice. A tyto prostředky od komise nebudou eh, mít dostačující eh, dopad. Potřebujeme investice ve všech zemích. Jsou to konec konců investice do naší budoucnosti. Pokud nebudeme investovat do mladých, tak eh, v budoucnu bude problém ještě horší. Budou to lidé spolehající se na pasivní péči budeme mít eh, potom nedostatek eh, pracovních, kvalifikovaných pracovních sil v budoucnu. Takže souhlasím s tím, že do mladých musíme investovat. Souhlasím také s paní Hirsch s většinou toho, co jste řekla. Ale je možné, nemůžeme samozřejmě Eh, mít eh, na mysli určitý eh, cíl, určitý smysl, pokud to není placené, pokud neměli bychom vytvářet paralelní trh práce, kde jsou lidé zneužíváni na mnoha místech to už existuje, mohlo by k tomu dojít i jinde, takže je potřeba, abychom našli určitou vyváženost, rovnováhu Děkuji také Tomasu Handlovi za to, že zmínil ty vyloučené skupiny. Musíme se vynasnažit, aby i tyto zranitelné skupiny měly přístup k trhu práce. Je důležité hovořit i o investicích jak říkám, investovat do mladých a do jejich budoucnosti. Jsem si jist, že nakonec dospějeme k uspokojivému výsledku. Ve výboru pro kulturu je zpravodajem pan Papa Nikolau a v rámci této zprávy samozřejmě je třeba připomenout, že jsme včera vyslechli paní komisařku Vasiliu, která nese tuto iniciativu a která zmínila sdělení komise v globálnějším rámci strategie, kterou navrhlo kolegium. Pokud jde o harmonogram, který je navržen, eh, pozměňovací návrhy do 6.5.12.00 s projednáním pozměňovací návrhu a kompromisu 29.5. a hlasovat se bude 30.5. A tady mám chybu. Hovoří se zde o tom, že budeme hlasovat eh, na plénu v červnu. Přitom to je stanovisko pro kulturní výbor, ale nic to nemění na harmonogramu, který jsem zde zmínila. A nyní se dostáváme k hlasování. Úplně přesně, máme dokonce náskok eh, dvě minuty. Budeme čekat, nebo se do toho pustíme? Co říkají koordinátoři? Počkáme dvě minuty, tak počkáme dvě minuty.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 Milí kolegové, všichni jsou připraveni. Navrhuji vám... Takže pokud vám to nebude vadit, zahájíme naše hlasování. A začneme bodem 27 budeme hlasovat o zprávě z vlastní iniciativy, kterou předkládá naše kolegyně Karima Deli. Všichni máte hlasovací karty. Chcete si to vyzkoušet? Dobrá. Můžeme začít. Takže se tady dá, dáváte si signál, jak hlasovat, rozumím tomu. K podtitulu 1. Pozměňovací návrh 61. Předkládá Alejandro Serkas. Spravodajka je proti. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. Odstavec 1. Kompromis D. Tři skupiny ho předložili? Kdo je pro? Proti? Prosím, netelefonujte během hlasování. Kdo je proti? Zdržel se? Ověříme si to. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 21 10 3. Kompromis D je schválen. Odpadá několik pozměňovacích návrhů. Po odstavci 1 kompromis E. Předložený pěti skupinami. Kdo je pro? Proti zdržel se schváleno po odstavci 1 pozměňovací návrh 71 paní Záborské. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Po odstavci 1 pozměňovací návrh 73 naším místopředsedkyně paní Cuber. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Po odstavci 1 kompromis AM. což už naznačuje počet kompromisních návrhů. Čtyři skupiny je předložily, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Stále po stavci 1, pozměnce návrh 75, Ines Zuber, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 76, stejné navrhovatelky, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis F, tří skupin, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A dostáváme se ke kompromisu AQ, tří skupin, kdo je pro? AQ. AQ. Tady jde o dvě písmena AQ. Proti, zdržel se, ověříme si to, ale je to asi zamítnuto. Le vote est ouvert. Zahaju hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 22 pro, 16 proti, nikdo se nezdržel, schváleno. aussi. Bon. Après le paragraphe 2, amendement 4. Euh, odstavci 2, poznávací návrh 86. Alejandro Serkas, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 3, kompromis G, 3, pěti skupin. Odstavec 3. Kompromis G. Předložen pěti skupinami. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Herní kompromis H. Dvou skupin. Ústní pozměňovací návrh zpravodajky. Nikdo není proti ústnímu pozměňovací návrhu, takže hlasujeme o kompromisu H s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti zdržel se Schváleno. Podstavci 3 pozměňovací návrh dvě regi. Kdo je pro? Proti? Nehlasujete. Dvojka od regi. Kdo je pro? Zpravodajka je proti. A u ostatních skupin nevím, kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se Schváleno. Po odstavci 3 pozměňovací návrh 98 Fredika Darden, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Čtyři návrhy na vypuštění o odstavce 4, McIntyre 102, 103 Zimmer, 104 Obermeier s cílem vypustit odstavec 4. Kdo je pro? Proti, zdržel se, Zamítnuto. Hlasujeme o kompromisu i tří politických skupin. Kdo je pro? Kdo je pro? Nebudu to komentovat. Kdo je pro kompromis I? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to schváleno. Pozměňovací návrh 109, paní Cubr, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, schváleno. 110, eh, paní Privity, kdo je proti? Zdržel se, schváleno. Po odstavce 4, pozměňovací návrh 112, pana Serkase, kdo je pro? Proti? držel se? Zamítnuto. Chcete si to ověřit? U 112, takže si to ověříme u 112. Ale jedna politická skupina má potíže s hlasovacím seznamem. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 19 pro, 18 proti, jeden hlas se zdržel, 112 je schválena po odstavci 4 stále kompromis je čtyř skupin, kde pro, proti, zdržel se schválen. Pozor 116. Spravodajky pana Benjona a pana Serkase, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Odstavec 5, 2, pozměnci návrh na vypuštění, 118 a 118, kolegu Esaja a Obermajer, kde pro, Proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis K. Předložen šesti politickými skupinami, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. To napětí nebylo možné vydržet. Odstavec 5. Pozice 126 kolegyně Cimr. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 128 zpravodajky a Fila Beněna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Po odstavci 5, pozměnce 129, paní Cimr. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Podtitul 1a, se na 133 Federika Dardena. Hlasujeme, kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Testu ověříme 133. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 19 pro, 20 proti, 1 Žádný hlas se nezdržel. Máte pravdu, je to zamítnuto jedním hlasem. Pozměňovací návrh 134 stejného navrhovatele s žádostí o oddělené hlasování. Hlasujeme o celém znění. Bez eh, části věty od urges member states až po partnership contract. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 134 bez této části věty. Kdo je proti? Zdržel se? Ta první část je schválena. Kdo je pro doplnění této formulace? Kdo je proti? Zdržel se? Také schváleno. Stále po odstavci 5, pozměňovací návrh 13 výboru FAM, kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Odstavec 6, kompromis L, šesti politických skupin, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Po odstavci 6, kompromis AK, tří politických skupin, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Po odstavci 7, pozměňovací návrh 144, Alors. Takže po odstavci 7, pozměňovací návrh 144, paní Cubr. Kdo je pro? Proti? Nevím, jak hlasují liberálové, jsem ztracená, říká paní předsedkyně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 145, paní McIntyre. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. U odstavce 8, kompromis M. Pěti politických skupin. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Po odstavci 8, 159 pana Dardena, kdo je pro? 159, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se zamítnuto. Kompromis N pěti politických skupin, kdo je pro? Proti, zdržel se Schváleno. Po odstavci 9, pozice 166, Filipa Bono a Elizabeth Moran Šachti, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Po odstavci 9, pozice 167, Roberty Angelili, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 10, návrh na vypuštění 168 Čaba Šogor, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní hlasujeme o kompromisu O. Pěti politických skupin, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. Po odstavci 10 hlasujeme o kompromisu P. Pěti politických skupin, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. Odstavec 11, kompromis Q, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Podstavci 11, Pozměňovací návrh 181 Evelyn Regner a jo- Josefa Weidenholzera. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Po 11 kompromis R čtyř politických skupin, kdo je pro, proti, zdržel se, Schváleno po odstavci 11, pozici návrh 184, Andrej Kocolino, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 12, návrh na vypuštění, 185 pana Šogora, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis S, čtyř politických skupin s žádostí o ústní pozměnací návrh. Je někdo proti ústnímu pozměnacímu návrhu? Není tomu tak. Kompromis S, po této změně, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Po odstavci 12, pozice 189, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 190 navrhovatelky a Fila Benjana, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Stále po odstavci 12, Pozice 192 stejných navrhovatelů, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 193 návrh na vypuštění Čaby Šogora, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. A nyní hlasujeme o kompromisu T, čtyř politických skupin, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Podstavci 13, stále pozice 197 Roberty Angelili, kde pro, proti, zdržel se, Prostě si to ověříme elektronicky závěr hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Vůbec nic to nezmění, 21 ku 6, 13 hlasů se zdrželo. Nakonec je to širokou většinou schváleno. 198 François Castex, je pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 14, kompromis U, dvou politických skupin, D pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 15, pozměňovací návrh 213, návrh na vypuštění od kolegy France Obermajera, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. A nyní hlasujeme o kompromisu V, tří politických skupin, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. V odstavci 15, pozměnce návrh 218, Čaby Šogora, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. V odstavci 15 stále pozměňovací návrh 221 navrhovatelky a Fila Benjona s ústním pozměňovacím návrhem prodajky. Nikdo není proti ústnímu návrhu. Hlasujeme tedy. kde pro? 221. Proti? Zdržel se? Schváleno. Po odstavci 15 stále pozměňovací návrh 223 pana Pupakise. kde pro? proti, zdržel se, schváleno. Pozice návrh 11 výboru FAM, pro, proti, zdržel se, ověříme si to. Euh, Hlasovali všichni, končím hlasování. 21 pro, 19 proti, zamítnuto. Odstavec, je to schváleno. Odstavec 16, kompromis 2TV, čtyř politických skupin, kde je pro. S ústním poslancím návrhem nikdo není proti. Kompromis 2TV, čtyř skupin, kde je pro. Proti, držel se. Schváleno. po odstavci 16. Pozměňovací návrh 267 paní Klivity, kde je pro? Tak tu máme ještě kompromis AP. Kompromis AP je to kompromis týkající se stále odstavce 16 je předložen třemi politickými skupinami. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní se tedy dostáváme k 267. paní Klivety. Po odstavci 16, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Po 16 se stále kompromisní návrh A nyní tu máme pozici devět výborů FAM. Takže se vracíme zpátky a hlasujeme o kompromisu AN nejdříve. Předložený šesti politickými skupinami. Kdo je pro kompromis AN? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní se dostáváme k pozměnce 9 výboru FAM. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 271 zpravodajky a Fila Benjona, je pro? proti, držel se, schváleno. 273 zpravodajky, kdo je pro, proti, držel se, schváleno. 274 stejné navrhovatelky, kdo je pro, proti, držel se, schváleno. 275, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozice 3 v Brufám, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis X k odstavci 17, 4 skupin B pro, proti, zdržel se. Schváleno. Po odstavci 17 pozice návrh 9, výbor regi, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 282 Fila Berlina, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 283 paní Cuber, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 285 Fila Benjona, kde pro, proti, držel se, schváleno. 286 Čaby Šogora, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 287 Ani Záborské, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 288 navrhovatelky Fila Benjona, kde pro, hlasujeme, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis AL pěti politickými skupinami, kde pro, proti, zdržel se, schváleno odstavec, tedy pozice 10 výboru FAM, kde pro, proti, zdržel se, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. 291 navrhovatelky a Fila Beniona, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 5 výboru FAM, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 293 Čaby Šokora, návrh na vypuštění, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. A nyní hlasujeme o, kom, o návrhu 296 navrhovatelky, je pro, proti, zdržel se schváleno. Odstavec 19, kompromis Y, kde pro, proti, zdržel se schváleno po odstavce 19. 299 navrhovatelky Flabenina Alejandra Serkase, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno kompromis AA, tří skupin, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Po odstavci 20 kompromis AB, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno po odstavci 20, poznal 314, Fila Benina, kde pro, proti, držel se schváleno 315, navrhovatelky Fila Benina, Chandra se kde pro, proti, držel se schváleno 316, Fila Benjona, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Podstavci 20, poznal 317, navrhovatelky s ústním pozměňovacím návrhem navrhovatelky. Budeme tedy hlasovat. Pro 317, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 318 pro Vejky a Krabeňona, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 319 stejně navrhovatelů, je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Odstavec 21, dva návrhy na vypuštění 320 a 321 anti McIntyre Čaby Šogora Hlasujeme, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. 322 Sady Esaja, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 323 zpravodajky slučitelný, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Citace 1 Pozměňovací návrh jedna navrhovatelky, kdo je pro, proti, zdržel se. Jedna. Pozměňovací návrh 2, 3 a 4. Alejandra Serkase, François Sestek, Evelyn Regner a Josefa Weidenholzera jsou identické. Hlasujeme najednou. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. Citace 2. Pozměňovací návrh 5. Karimi Deli, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Pozměnce návrh 6, eh, François Castex, Alejandro Serkas, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 324, o tom hlasovat nebudeme. Po 324, pozměnce návrh 8, navrhovatelky, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis AO, tří politických skupin, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Po citaci do 37, pozdělací návrh 11, Alejandra Serkase a François Castex de pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Po citaci 41, pozice 12, MR Kostela, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Po citaci 43, pozice 15, Andrej Kocolina, Salvatore Karony, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Po citaci 43 stále, pozměnce návrh 16, Gabriel Cimr, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 17, Andrej Kozolina, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. K úvodnímu ustanovení A, pozměňovací návrh 18, France Obermajera, návrh na vypuštění, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní hlasujeme o kompromisu A. Pěti skupin, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Po úvodním usnesení A, kompromis AE, pěti skupin, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Po úvodním ustavení A, nový kompromis AC, pěti stejných politických skupin. Hlasujeme, kdo je pro. Proti, zdržel se. Schváleno. Původní ustavení B, kompromis B, šesti politických skupin, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Po úvodním ustavení B, podstavec C, výboru FAM, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Po Bčku Kompromisní návrh AF, tří politických skupin, kdo je pro, proti, zdržel se. Kdo je pro AF? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Stále po úvodním odstranění B, kompromis AH, pěti skupin, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Stále po úvodním ustanovení B kompromisní návrh AG pěti stejných skupin, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Máme tu odstavec D výboru FAM, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromisní návrh AD pěti politických skupin, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Povodním usnesení B Pozměnce návrh 37 Alejandra Serkase, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis C. Pěti politických skupin, kde je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Po voní C, návrh 46, zpravodajky Fabenina Alejandra Serkase, schváleno. 47 Gabriel Cimer, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 48 Fredrika Dardena, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 49 Emera Kostela, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Po budím ustanovení C, kompromis A, H, A. Čtyř politických skupin, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Po kompromisu C kompromis A je čtyř politických skupin, kdo je pro, proti, držel se. Schváleno. Po úvodní usnesení C ostavec H výboru FAM, z je proti, kdo je pro. Proti, Ještě jednou. Odstavec H výboru FAM, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Tak si to ověříme. Zahajuji hlasování. K odstavci H výboru FAM. Hlasovali všichni, končím hlasování. 20 hlasů pro, 22 proti. Tak to schváleno není. A dostáváme se k odstavci N výboru FAM, kdo je pro, proti, zdržel se, stejné hlasování zamítnuto. Pozice 55 Gabriel Zimmer. Dobře, uvěříme si to odstavce N výboru FAM za hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 24 hlasů pro, 18 proti. Nikdo se nezdržel. je to schváleno. Měli jste pravdu, když jste žádali o ověření. Poslanec 55 Gabriel Cimr, kdo je pro? Proti, zdržel se, jasně zamítnuto. A dostáváme se po úvodní odstranění k pozdějícímu návrhu 57. Stejné navrhovatelky, kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. A nyní jsme ukončili téměř hlasování. Hlasujeme ještě o pozemsnému 60. Frederika Dardena jde pro, proti, zdržel se. Jasně, schválil. A nyní hlasujeme o celém návrhu zprávy. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 24 hlasy pro, 3 hlasy proti, 16 se zdrželo a můžeme poblahopřát paní zpravodajce. Tím se dostáváme k bodu 23. Hlasování ke zprávě. To je stanovisko našeho kolegy George Bacha. Týká se vnější politiky EU v oblasti letecké dopravy a jde tu o řešení budoucích výzev. Po stavci 1 pozměňovací návrh 3 zpravodaje. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. 4 z téhož autora pro, proti zdrželi se schváleno. 5 stejného autora pro, proti zdrželi se schváleno. 6 pro, proti zdrželi se schváleno. 7 pro, proti zdrželi se schváleno. 8 pro, proti zdrželi se schváleno. Odstavec 1, kompromisní návrh A, dvě skupiny pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Dvojka, jedenáctka zpravodaje. Předkládám klasování. jedenáctku, takže pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Dva čtrnáctka pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Dva kompromis P, tří skupin pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 3, 15, Jutta Steinbrook pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Odstavec 3, 16 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 4, 17 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Odstavec 4, návrh 18 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, takže kdo je pro 18 proti? kdo se zdržel, jednoznačně schváleno. Čtyři pozněvací návrh 19 ústním pozněvacím návrhem ze strany S a D takže předkládám tento návrh pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Čtyři pozměňovací návrh 20 stejné autorky pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pět C, tří skupin pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 25-23 Jutta Steinbrook pro, proti, zdrželi se schváleno. 24 zpravodaje pro, proti, zdrželi se schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní úvodní ustanovení A jednička je to Steinbrook pro, proti, zdrželi se schváleno. ní stanovení B, dvojka pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní celé stanovisko elektronickým hlasováním. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Konec hlasování. 36 35 pro, 5 proti, jeden se zdržel. Takže blahopřejeme panu zpravodaji Georgi Bachovi. A poru 24 nás čeká hlasování ke zprávě paní Elizabeth Moran Chartier. Týká se to hlasování o minimální eh, o tedy dohodě s radou v prvním čtení, o směr, na téma směrnice týkající se ochraně zdraví před expozicí fyzikálními činiteli, což jsou tedy takzvaná elektromagnetická pole hlasujeme o celém textu elektronicky ve smyslu dohodnutých změn mezi 26. března mezi parlamentem a radou. Koreper to schválil 10. dubna. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, konec hlasování. 38 pro, 2 proti. Nikdo se nezdržel. Blahopřejeme paní navrhovatelce. a vyjednávacímu týmu. Tím se dostáváme k bodu 25. kde máme přeskoumat zprávu paní Moran Šartie. týkající se změn návrhu komise o nařízení o Evropském sociálním fondu, tak aby se sem zapracovala tedy iniciativa ve prospěch zaměstnanosti mladistvých. Takže 3.1 malé IT, kompromis B, předložený šesti skupinami, kde pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Dále 5, 1 a 5 Elizabeth Schretter a Moran Chartier pro proti zdrželi se schváleno. Dále 15 i podstavec 1 čtyř skupin. O tom nemusíme hlasovat. Nemusíme. Takže kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Následuje článek 15i pododstavec 2a. Dík, je to nový kompromis. Čtyři skupiny, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Dále od článek 15 i 12 Paula Murphyho, Ines Zuber a Patrick Lejerik pro, proti zdrželi se. Zamítá se. Článek 15 i, i pododstavec 2 13 Elizabeth Schroeder, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 15 římská čtyřka, kompromis D, předložený čtyřmi skupinami, kde je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 15, 5, pozměňovací návrh 18, který předložila GUE, to je návrh na vyškrtnutí, pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Příloha 2, odstavec 2, bod 1, 19, kabana Serka se pro, proti, zdrželi se Schváleno. Příloha 2, odstavec 2, bod 1. Nově navrženo 20. paní Moran Šertě, pro proti zdrželi se schváleno. Při 21. Pan Serkes pro proti zdrželi se schváleno. 22. paní zpravodajky pro proti zdrželi se schváleno. Příloha 2. 2 bod 3, 20 3 serkas pro, proti, zdrželi se schváleno. Příloha 24 z paní zpravodajky pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 3b severní nového podu, kompromis E, 4 skupin pro, proti, zdrželi se schváleno. Následuje odstavec 3, 1, 27, GUE pro, proti, zdrželi se. Schváleno 28 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se příloha 20, je to pozměňovací návrh 29, to odpadá. Nyní po úvodním ustanovení 6 pozměňovací návrh 1, který padá. Tudíž Eh, se nařízení ve smyslu změn, tato změna bude součástí vyjednávacího mandátu, který jste svěřili vašemu vyjednávacímu týmu, který se stává z toho ženského Dream týmu, který již známe. nous en avons terminé. Tím jsme tedy dokončili tento bod na pořadu jednání a budeme ještě hlasovat o dalším souvisejícím textu. Jde o, o bod 26. Jsou to z pozměňovací návrhy návrhu společného nařízení týkající se ustanovení strukturálních a dalších fondů a navrhovatelem je Adam Kosa. A je to k návrhu výboru Regi. 18, článek 18, tady máme dva pozměňovací návrhy na vyškrtnutí 4 a 5, předložené panem Serkasem a panem Spravodajem, kde pro, proti, Schváleno. 83 odstavec 1, 6. Sirka se Elizabeth na šertě pro. Proti, takže se. Schváleno. 7. O tom už jsme už hlasovali, ale tady bez těch čísel pro. Proti, drželi se. Zamítá se. 83.2. 8. GUE pro, proti, zdrželi se schváleno. 84, 3, PIS. Devítka nemůže být předložena hlasování, ale můžeme hlasovat o desítce. Pan Serkas a paní Moran Šartě pro, proti, zdrželi se schváleno. 74.3. Nový. Jedenáctka Serkas pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Příloha 3. Odstavec 1. Kompromis A. Dvou skupin. EP, P a SAD, kde je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Příloha 5 se týká tematické osy a podmíněnosti bodu 8 pod bod 6. Návrh na vyškrtnutí 15 předložený GUE pro, proti, zdrželi se, zamítá se. A o něco níže v textu kompromis B, předložený dvěma skupinami pro, proti, zdrželi se, schváleno. Následující pod kompromis C tými skupinami pro proti zdrželi se. Schváleno. A po úvodním ustanovení 57 máme tady jedničku Adama Kosy. Pardon, říká paní předsedkyně, ještě musíme hlasovat o 20 pana Serkase, protože 15 nebyla schválena. Takže 20 pana Serkase pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Po 57 tedy pozměňovací návrh 1. Chcete se vyjádřit? Sí, señora presidenta, era para introducir en este, considerando una... Ano, jenom jsem ještě eh, tedy dát pozní, ústní pozměňovací návrh na konci druhého odstavce. Okay. Okay. Takže na konci druhého odstavce by byl následující text. Záruka pro eh, zaměstnanost mladiství by měla podpořit zejména ty, kdo eh, tedy jsou usazeni v příslušných oblastech, který by mě, kterým by do čtyř měsíců po ukončení školní, eh, povinné školní docházky měla být navržena možnost školení nebo učednického statutu. Je to stejný text, který je v kompromisu z toho jednání stínových zpravodajů. Já to teď překládám jenom proto, že myslím, že tam došlo možná k určitému přehlédnutí ze strany pana Kosy, který musel na chvíli odejít, proto tam nebyl v průběhu hlasování, já jsem nebyl schopen mu tento bod předložit, ale myslím si, že to představuje dohodu v průběhu jednání z minulého týdne Myslím, že to bylo skutečně dohodnuto, že bychom tam měli eh, paralelní texty v těchto zprávách, aby to eh, skutečně bylo konzistentní. Dobrá, ale váš ústní pozměňovací návrh se týkal tedy dvojky a my teď, už hlas, a my teď hlasujeme o jedničce. Takže jednička bez ústního pozměňovacího návrhu bude pro, proti zdrželi se. Schváleno. Pokud jde o tu dvojku, je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu, který tu byl předložen? Není to tak, takže ve smyslu změn, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Dále tři, který je kompatibilní. Paula Murphyho, Patrick Liarika. Hlasujeme pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Tím jsme toto hlasování ukončili a doplní se tím vyjednávací mandát našeho vyjednávacího týmu, který bude rovněž týmem snu, přestože v něm nejsou pouze ženy. Tím jsme dotáhli do konce tuto část jednání. Um, Respektive dokončili jsme hlasování. A čeká nás ještě bod 13, k němuž dávám slovo Tomasu Handlovi, aby nás seznámil se svým návrhem zprávy z vlastní iniciativy o vyjednávání eh, přes eh, hraničních a o sociálním dialogu. Je to bod 13 dnešního pořadu jednání. Pane zpravodaji, Až se tady trošku sál tak eh, můžete začít. So, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně. Já se nejprve musím omluvit za to, že moji kolegové tady z Německa mě jako odboráře eh, drželi, abych mohl včas prezentovat svoji zprávu. Já jsem tedy jak se, eh, se zasekl eh, ve stávce Lufthansa v Německu, takže um, se omlouvám. My jsme o této zprávě již mluvili v na hearingu o různých aspektech tohoto tématu i e, mm, věci, které se netýkají jenom této zprávy. Proto abych předešel nedorozuměním. Můžete, kolegové, prosím, když tak se bavit venku. Já jsem chtěl e, předem tedy dopředu předeslat, o co se nejedná. Tak když už tady nikdo není, tak prosím ty z vás, kteří tady jste, abyste eh, alespoň byli potichu. Mm, chtěl jsem. Hm, vysvětlit, proč některá stanoviska různých eh, zpravodajů se nedostaly do tého zprávy. Toto se nezabývá stanovováním mest, už vůbec ne koordinací mest v rámci EU, což se tam jaksi um, což se tomu jaksi připisovalo. Tato zpráva se nedotýká tarifní autonomie, celé této otázky. Ty jsou, um, to by bylo Um, pokud bychom s, uh, to, není možné toto řešit v rámci této zprávy. Také nechceme hovořit o autonomii sociálních partnerů, kteří uh, mají základní právo na kolektivní vyjednávání. To nechceme v žádném případě pochybňovat. Já jsem převzal tu zprávu pozdě, naše frakce to neiniciovala a Eh, Před touto zprávou přecházela, předcházely dlouholeté diskuse, už desetiletí eh, se o tom mluvilo, různé studie byly vypracovány, komise začala být eh, aktivní zase v této oblasti a pokusila se to dostat dál. Proto bylo mm, na čase, aby se k tomu náš výbor vyjádřil. Já chci ten dokument stručně vysvětlit. Nejprve Eh, eh, počet přeshraničních eh, dohod roste v Evropě a to stále vyšší rychlostí. Jsou to evropské tedy dohody, nikoli mezinárodní, na to je nutné říci. I za druhé v této zprávě navrhuji dobrovolnou, fakultativní nebo Ehm, právní rámec, který doposud neexistuje. Ehm, byly námitky ehm, proti tomu, že nic takového není potřeba, že to funguje dobře. Já jsem slyšel o různých případech těchto mezinárodních transnárodních, transnacionálních dohod, které ovšem některé smluvní strany nedodržovaly. Proto se domnívám, že je nutné, aby tento fakultativní dobrovolný právní rámec byl vytvořen, protože po e, uzavření vyjednávání by to e, oběma stranám do jisté míry zvýšily jejich právní jistotu. Vzhledem k různým zastoupení různých zájmů jde o to, aby evropské odborové svazy dostaly větší mandát – a proto za čtvrté podnikové rady nejsou náhradním partnerem na tyto dohody. To není kompatibilní s nejrůznějšími zájmy a jejich zastoupeními v Evropě. E, přesto, se mi e, chci, přesto chci zdůraznit, že Evropské podnikové rady v rámci tohoto rámce by měly mít garantovány větší podíl. Potřebujeme za, pápe, za páté na základě již popsaných komplikací potřebujeme mechanismy eh, eh, mimo soudního vyrovnání. V případě, že byla uzavřena eh, dohoda na evropské úrovni, pak je možné, musí být možné spory z této dohody pak řešit a to nikoli podle principu Řím 1. To není aplikovatelné, protože mm, individuální smluvní od otázky tedy se tam řeší nikoli kolektivní. Takže za šesté ehm, vycházíme z toho, že by mělo existovat evropské místo, které by řešilo spory a pokud ne, Ehm, možná by měla být perspektiva Evropského pracovního eh, soudu, protože pracovní právo nelze odpovídajícím způsobem řešit u stávajícího soudního dvora. Také jsme toho názoru, že takový rámec musí zajistit kolektivní opatření přeshraničně. Nemůžeme vzhledem ke stávající judikatuře eh, pokládat, že fakultativní právní rámec by eh, to vyšel. Na závěr je nutné přivítat aktivity komise, výměna zkušeností mezi sociálními partnery na evropské úrovni, mm, informace a další konsultace. Domníváme se, že to, co navrhujeme v podstatě je další vývoj evropského sociálního dialogu a posílení, no, mohlo být a e, děkuji za pozornost a těším se na debatu, je to zajímavý napínavý proces. Monsieur Ludvigson? Pan Ludvigson, potom paní Schroeter. Děkuji mnohokrát. Děkuji za kvalitní zprávu. Obecně sdílím přístup zejména autonomii sociálních partnerů. Myslím, že je důležité tu mít ustanovení, kde bychom měli zabránit negativnímu dopadu na národní dohody. Je to cesta ke zlepšení v jednávání a myslím, že bychom měli také uvést některé úmluvy Mezinárodní organizace práce v úvodních ustanoveních. A měli bychom jako minimální požadek pro tyto kolektivní dohody použít eh, základní dohodu MOP. Otázkou je, jakým způsobem to bude fungovat v kontextu evropského modelu řešení sporu a zda pracovně právní soudy, které eh, řeší tyto otázky, když nejsou na stejné úrovni eh, jednotlivé situace v eh, sousedních zemích. A pokud zahrneme i soudy, tak to možná není úplně ideální nezbytný krok. Jsme už v situaci, kde legislativa sehrává významnou úlohu pro posouzení sporu. A pokud nebudeme mít jasná pravidla, tak to znamená, že opět eh, tu situaci otvíráme možnosti, že v jednom sporu padne několik rozsudků a to může mít eh, negativní dopad na partnery a mm, a zabrání to také předvídatelnosti pro řešení sporu. A pokud budou existovat dohody, tak je samozřejmě třeba eh, mít možnost také řešit spory. Avšak eh, celá, celá řada problémů může, musí být vyjednána, než vytvoříme tento systém. A já se těším na podrobnější diskusi na toto téma, ale zatím se mi zdá obtížné nalézt eh, správné řešení v rámci této zprávy z vlastní iniciativy. Je třeba podporovat sociální dialog mezi e, sociálními partnery. A v celé řadě oblastí je možné to zvládat na evropské úrovni, ale jak řekl zpravodaj, je třeba respektovat autonomii sociálních partnerů a sociální partneři musí sami rozvíjet tento model. Ale musíme podpořit eh, tím, že budou existovat transparentní pravidla v oblasti odborné přípravy a schvalování již přijatých dohod. A tady má EU podpornou úlohu, ale souhlasím s pokračováním jednání a věřím, že dospěme ke kvalitním výsledkům, které skutečně odborům pomohou a snad také zajistíme, že, si, že dosáhnou kýženého vlivu. Paní Schröter. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich fand... Äh, já považuji ten um, přístup zajímavý, ale vzhledem k omezenému času ehm, se tam objevilo spousta věcí a já mám, bych měla tisíce otázek, které si kladu a Ehm, mám pocit, že tady musí být nějaký cíl. Musíme na základě smluvní uh, základu, který máme, nemůžeme zacházet za tento smluvní základ, eh, tvářit se, jako by ta smlouva um, nešla tak daleko, že bychom se přáli změnu základní smlouvy. Dále se málo zohledňuje, že se jedná o, že tady jsou různé národní tradice e, týkající se role sociálních partnerů. To hraje velkou roli, i když um, takhle nezískáme většinu. Hmm že, že jsou dobré důvody pro věci, které jsou samozřejmě na národní úrovni. Co se týče řešení sporů, rovnávání sporů, tady mám pochybnosti, v jakém rámci by ty dohody byly, v jakém by se měly rozšiřovat. To je otázka, dále je otázka, jakcí pracovník jakých pracovníků by se to týkalo, jenom těch klasických, ale to už není realita. Právě nadnárodní úrovni, o přeshraniční, je problém v tom, že to jsou eh, pracovně právní vztahy, které nejsou klasického typu. Tato dimenze tam ale vůbec není. Dále, a to by mělo být podnět z parlamentu, nejdůležitější bod také tam vůbec není, totiž ty přeshraniční, na transnárodní eh, věci, které jsou přímo na hranici, regionální problémy, které mají významný dopad. To jsou ty, které mm, vedle těch podnikových rad už mají určitou funkci a právě tam chceme mm, to podporovat, protože ty těch hranic je nejdůležitější, aby se tarifní partneři dohodli a vyřešili tu přeshraniční problémy, co to celé tam chybí. A také chybí, když tedy jak, ty, eh, jak ta evropská tarifní autonomie stojí vůči národní, je to doplnění, je to duplicita, E, to jsou otázky, které vůbec nejsou zodpovězeny a jaké strategie by se měly e, vypracovat. Ve, mezi, e, jako stínoví zpravodajové bychom se měli sejít a hlouběji jak si tyto otázky ořešit, vyřešit, protože v rámci iniciativní zprávy můžeme tedy otevřít iniciativy jako v případě garance pro mládeže, Viděli jsme, jaké to má výsledky, když jsme dostatečně aktivní, ale musíme se shodnout na proveditelné koncepci, která by nenarazila na od příliš velký odpor a ústavního typu, ale řešila praktické problémy především na regionálních hranicích, kde je to nutné e, to řešit, kde jsou pracující, kteří pracují v jedné zemi a žijí v druhé A mm, pak je tam dochází často k sociálnímu dumpingu. Mm, také eh, vypůjčení pracovníci, jak, eh, jaký vliv mají na vysílané pracovníky a tak dále. Všechny tyto otázky které se v Evropě tak obtížně řeší. My víme, eh, tedy jakou roli hrají eh, tyto pracovníci, nebo jsou to klasičtí zaměstnanci. Já se domnívám, že to, co do posud bylo prezentováno, není dostatečné a přála bych si, abychom se jako stínové sprav, stínoví spravodajové skutečně sešli a e, zadali si jasný rámec protože jinak by tato iniciativa nedosáhla toho, co chceme, totiž větší sociální jistotu pro pracující. No, paní Cornelisen, děkuji. Myslím, že je velmi vhodná doba pro tuto zprávu. A že třeba to také pojmout poměrně ze široka. Máme evropský semestr ekonomického řízení, který konečně získává určitou orientaci, pokud jde o zaměstnanost a sociální politika a makroekonomické nerovnováhy jsou stále významnější a také je tu úloha mzdu, mest. A kromě toho podniky mají pracovně právní vztahy na mezinárodní úrovni a odbory pracovníci zůstali příliš mnoho na národní úrovni a v tomto směru tedy zaostávají a ty pravomoci jsou také na národní úrovni a máme mezinárodní ekonomiku a nyní jsme tak propojeni v Evropské unii, takže já bych řekla, že třeba promýšlet způsoby, jak eh, získat pravomoci pro sociální dialog na evropské úrovni a pro kolektivní vyjednávání. A zejména vzhledem k tomu, že Rada se bude zabývat sociální dimenzí ekonomické minové unie, tak eh, bychom měli promýšlet způsoby, jak demokratizovat evropský semestr doplněním významné úlohy pro nadnárodní sociální dialog. Nadja Hirsch. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zuerst einmal herzlichen Dank. Äh, nejprve chci poděkovat zpravodaji za jeho zprávu společně s äh, Mluvil Kreuzmann. To byli stínoví zpravodajové. Um, um, my se také těšíme na diskusi. Domníváme se, že téma přeshraničního kolektivního vyjednání a nadnárodní sociální dialog bude stále mít větší význam, i když v podstatě teď se týká relativně malého počtu lidí, ale uvidíme, že v budoucnu to bude další stavební eh, kámen eh, vnitřního trhu a proto jako liberálové to plně podporujeme. Současně chceme říct, že v té Mm, je nutné, aby v těchto iniciativách se neobjevilo příliš byrokracie. Také musíme vidět, kam to zapadá. Tento fakultativní charakter je podle mě velmi důležitý, aby zůstal zachován. My vidíme eh, jako otázku to mimosoudní eh, řešení problémů Otázka je, zda to není, nejde příliš daleko a současně si nejsme jisti. Chtěli bychom o tom ještě diskutovat, zda je nutné, aby mm, princip nejvýhodnější výhodnosti a obecného odstoupení tam mm, se dostal do, do tohoto rámce. Je otázka, zda Hmm, toto by vedlo k hledání lepšího řešení. Jinak se těšíme na diskusi a zajímavou zprávu. Děkuji. Já bych také přispěla k této rozpravě, která přechází v kritickou chvíli z několika důvodů. Je přece jen třeba informovat e, členy výboru, pro ty, které to nevědí, že Evropská komise se rozhodla navázat na, legis, na zprávu z vlastní legislativní iniciativy, kterou jsme připravili na základě iniciativy Alejandra Serkase, týkající se restrukturalizací, což je nesmírně závažné, protože se navíc zdá, že toto rozhodnutí kolegia bylo přijato bez politické rozpravy v kolegiu. To znamená, že to je rozhodnutí na úrovni úředníků a zatím jsme nedostali oficiální oznámení o tomto postupu, ale obsah toho rozhodnutí je mimo pochybnost. Jsme v kontextu, kdy je vidět, že na makroúrovni den za dnem rozhodnutí bez jakékoliv konzultace se sociálními partnery jsou přijímány a mají bezprostřední dopad na fungování celého evropského sociálního modelu a na členské státy. To znamená zejména u zemí, které jsou v rámci programu, kdy memoranda trojky jsou aplikována bez jakékoliv podoby sociálního dialogu, přičemž mají vliv na pracovní podmínky, na platové podmínky a podobně. A není to nutně svázané s, s přezraničním charakterem vyjednávání, ale chci jenom připomenout kontext, kdy tato diskuse probíhá. A také vidíme, že na úrovni Evropské komise veškeré eh, texty, návrhy se sociálním významem jsou zablokovány. Kolegyně Cornelisen zmínila zahrnutí sociální dimenze do práce Evropské rady, která má vést ke skutečné hospodářské měnové unii. Já věřím, že bude mít pravdu, že to nastane, protože k dnešnímu dni vidím, že Evropská komise položila na stůl dva dokumenty, které zahrnují logiku disciplíny pro členské státy. Jedno se týká předběžných reform a předběžné koordinace strukturálních reform a druhý text vytvoření nového nástroje konvergence a konkurenceschopnosti. A v sociální oblasti prostě neexistuje zatím nic. Proč to všechno připomínám? Protože máme jistou odpovědnost z tohoto titulu. Při jednotlivých fázích eh, sociálního dialogu na evropské úrovni eh, podniky nadnárodní měly určitou úlohu, protože vytváření podnikových eh, výborů, podnikových rad, byli průkopníkem pro struktury sociálního dialogu na evropské úrovni. Víme, že ty podnikové rady fungují více či méně dobře, jsou konzultovány za podmínek eh, více či méně účinných. To vidíme například, pokud jde o ArcelorMittal, kdy bude, ať tam existují jakékoliv sociální strategie, tak bude rozehrávat jednotlivá teritoria proti sobě. Ale třeba se zabývat otázkou, která zde nastane. Jak budeme současně obhajovat sociální dimenzi hospodářské a minové unie na makroúrovni a také, jak budeme podporovat rostoucí poptávku po existenci sociálního dialogu na evropské úrovni protože já dobře rozumím argumentaci o autonomii sociálních partnerů. A já myslím, že to je mm, určující prvek evropského sociálního modelu. Ale tu autonomii sociálních partnerů musíme zasadit do rámce, ve kterém se nacházíme. A dnes eh, zásah sociálních partnerů na makroúrovni je naprosto neuspokojivý. To jsme napsali v několika usneseních protože makroekonomický dialog, který probíhá na okraji jarní Evropské rady, nebyl předmětem seriózních příprav a je to vlastně takové varování, že komise za přítomnosti centrální banky dá sociálním partnerům. A ta představa, jak vlastně uvádíme v život sociální dialog a přizraniční dohody mezi partnery na úrovni jednotlivých podniků a na makroúrovni. To je stejný problém, to je stejná problematika, se kterou zde pracujeme a já odmítám stavit proti sobě jednu či druhou úroveň a myslím si, že i když eh, autonomie sociálních partnerů je mm, zakladající zásadou našeho modelu, je třeba se také dívat na to, jak to ve skutečnosti funguje, protože v, této komis, v tomto výboru máme dokonalý příklad, kdy Evropská komise vsadila na kartu autonomie sociálních partnerů, která vedla k promarnění pěti let, protože pokud jde o směrnici o pracovní době, tak tam žádná iniciativa během tohoto mandátu nenastane, protože sociální partneři, a snad bylo nutné tohleto udělat, protože nad rámec autonomie sociálních partnerů nastává chvíle, kdy tu může být prostor pro zásah zákonodárce, když se sociální dialog zablokuje. Já to neříkám proto, že bych se stala proti autonomii sociálních partnerů. Ještě jednou, musíme si dobře rozumět, ale chci ukázat, v jakém kontextu to probíhá. A chci říct si ještě říct, několik slov o tom, co pan zpravodaj naznačil v souvislosti s MOP. Protože, jak víte, dva z našich kolegů, Čaba Ery a Alejandro Serkas, jsme byli svědky 9. regionálního zasedání MOP a při této návštěvě bylo pozoruhodné, do jaké míry se změnilo po pěti letech ovzduší. Před pěti lety Základní sdělení, které jsme slyšeli v MOP, bylo, že třeba, aby Evropané se připojili k fungování umluv, aby se stali mluvčími toho, co představují tyto umluvy, zejména při uplatňování těchto umluv mimo Evropu. A dnes nám bylo sděleno, že vlastně je důležité, aby Evropská unie je ratifikovala, protože dnes představuje minimální základ pro evropský sociální model. Takže jak v této situaci jsou využívány umluvy MOP, přičemž je těžké překonat současný stav v celé řadě kapitol, které bychom chtěli rozpracovat, to je důležitá věc a možná o příležitosti této zprávy bychom v té či oné fázi měli nechat vystoupit zde v Bruselu zástupce MOP, a nebo navázat jinou formu dialogu, abychom se pokusili co nejlépe využít tu materii, která zde existuje a kde si myslím, že bychom měli něco budovat. Tolik několik, eh, několik pesimistických poznámek, které jsem chtěla předložit. Spíše se týká tedy celkového kontextu a chci povzbudit našeho zpravodaje, aby byl co možná nejpřesnější, nejambicioznější v kontextu, který není skutečně příznivý. Žádá někdo dalšího slovo? Není tomu tak? Chce komise vystoupit? Není tomu tak? Takže slovo má opět pan zpravodaj. Já, Frau ich ja gewusst, dass die... Ano, paní předsedkyně, já vím, že to bude obtížné téma, ale nemyslela jsem si, že až tak obtížné to začíná už některými pojmy, které tady padaly v této debatě. Nejde o přeshraniční tarifní vyjednávání. Tarifní vyjednávání, a to řekl kolega Ludvigson, a já s ním souhlasím, a píšu toto i v té zprávě, tarifní jednání se e, řeší na národní úrovni, takže jsou v rámci e, národního právního rámce v této věci a proto jsme to redukovali. To e, ještě nemůžeme na evropské úrovni řešit. Jde o to, e, o dohodách mezi podniky a podnikovými radami nebo zástupci odborů, a které se týkají více lokalit v Evropě, e, v jiných státech, ve dvou minimálně. Pak je několik otázek budeme se muset dohodnout, jaký právní rámec by to mělo mít. Minimálně ten právní rámec, aby se partneři dohodli, kteří, kterých pracovníků se to týká. Například v německé právo má jiné pole působnosti, co se týče práv pracujících, než v jiných zemích. V jiných zemích je to otázka, je, je třeba vyřešit otázku reprezentativnosti kde nejsou, nemají podnikové rady stejný status jako v Německu nebo Rakousku. Jde tedy o vyřešení koho eh, reprezentativ, reprezentace. Kdo vůbec může to, ty dohody uzavírat a dále řešení sporů. A e, proto je důležité, aby tato e, debata byla vedena na různých úrovních. Nejde čistě o právo na stávku, ale o e, řešení sporů v případě dohody na úrovni podniku a odpovídajícího právního rámce, když se některý z partnerů mm, tu, smlou, tu dohodu nedodržuje. Tento právní rámec neexistuje a tento právní rámec bychom tedy neměli e, říci, říkat komise, aby ho vypracovala. Tento mm, rámec se musí vyvíjet. My můžeme dát nějaké podněty, Eh, jak vypracovat odpovídající právní rámec. My um, nezačínáme jiný proces ke zlepšení sociálního dialogu. No, Nemůžeme tvrdit, že to víme lépe než sociální partneři a mm, experti na evropské úrovni. Ale to, že takový rámec chybí, že je tady vakuum, to nám experti jasně řekli na hearingu a na to bych chtěl navázat. Bude to zajímavá diskuse s nejrůznějšími zkušenostmi, které do toho vstupují, jak z e, národních tarifních systémů a myslových vztahů, tak také dopady na to, co vyplývá nebo co by mohlo vzniknout z pracovně právních e, vztahů. Nevycházím z toho, že bychom měli sepsat nějakou pracovně právní tarifní ústavu evropskou. To by byla e, naprostá chyba, ale můžeme za, otevřít diskusy e, z hlediska to, e, z tohoto výboru, která by byla zajímavá, ale také náročná. Děkuji. Děkuji vám, pane zpravodaj. Čili máme lhutu do 7. května pro předkládání před, eh, pozměňovacích návrhů, pak je ve 12 hodin, pak 29. 30. je přeskoumáme, kompromisy 19. června, 20. o nich budeme hlasovat a na plenárním zasedání se to ocitne v září. Děkuji, tím jsme naši práci skončili. Další zasedání výboru se bude konat 7. května v 10 hodin.